je zde sdělení, které jsem získal ze strany rady. Je to stanovisko, které se týká prvního čtení, přijetí nařízení v oblasti rybolovu ohledně dohody GFCM. Bude to zveřejněno, samozřejmě v zápisu z dnešní schůze máme k dispozici tříměsíční lhůtu, ve které může se parlament ještě vyjádřit a tato lhůta začíná běžet zítra 11. září 2000.